so good afternoon, everyone. Um, Dobré odpoledne. We're just going to um, start the meeting. I'm going to get Pokud dovolíte, tak zahájíme naše zasedání. Prosím, usaďte se. Čeká nás poslední ze čtyř zasedání. Všechny vás vítám. Dopoledne jsme měli, mám pocit, že mnohé poslance a poslankyně to vyčerpalo ale přesto tady vidím řadu důležitých kolegů a kolegyň, kteří určitě budou mít eh, zajímavé otázky pro kolegu Kalechu a z generálního ředitelství Evropské komise a vítám také posluchače na internetu. Jak možná víte, eh, pan Kalecha je generálním ředitelem generálního ředitelství Enterprise. Parlamentu známe. Možná si ho ještě pamatujete, když pracoval v kabinetu pana de Palacia a možná si ho pamatujete i z letecké dopravy. S tím, že předtím už velmi dlouho pracoval v Evropské komisi. Eh, je to člověk, který má politický proces rád a vím, že už nějakou dobu se k nám chystá. Nakonec se nám podařilo najít místečko eh, v našem pořadu jednání bude hovořit o budoucím programu práce svého generálního ředitelství, tedy v naší oblasti, možná až do konce parlamentního a komisního cyklu. Jehož nás ještě čeká 18 měsíců. Také jsem je požádal, aby krátce pohovořil o tom, jak to vypadá s dohodou o volném obchodě mezi Spojenými státy a Evropskou unii protože vím, že jeho generální ředitelství se zapojuje do regulačního dialogu. A to je oblast, která náš výbor velmi zajímá a řada z nás byla loni v červenci ve Washingtonu. V každém případě v mezičase jsme byli v kontaktu s jednotkou mezinárodní regulační spolupráce a možná, že i uspořádáme nějakou videokonferenci, kde by se o tom dalo hovořit. Takže máme poměrně mnoho otázek, necháme Daniela, aby si vzal slovo úvodem a potom budeme mít možnost položit otázky. Těšíme se na vaše vystoupení. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Malkolme, vážení poslanci a poslankyně. Je mi čestí a ctí, pardon, a příjemnou povinností předstoupit před eh, váš výbor Chtěl jsem ještě to stihnout v roce 2012, ale jsem rád, že jsem to stihnul alespoň do konce ledna roku 2013, protože, jak říkal pan předseda, čeká nás důležitý rok. Vstupujeme totiž do poslední části funkčního období tohoto parlamentu a Evropské komise a čeká nás hodně práce. Tato práce se navíc odehrává ve chvíli, která je pro evropské hospodářství velmi, velmi tíživá. A myslím, že nemusím připomínat hospodářskou krizi a její dopad na náš průmysl. Od začátku hospodářské krize jsme přišli v Evropě o 3 miliony pracovních míst v průmyslu. Průmyslová produkce se snížila o 10 Důvěra spotřebitelů je také velmi nízká. A také došlo k úpadku výroby a konkurenceschopnosti. Jako generální ředitel, který má na starosti obchod a průmysl, a na průmysl prosím nezapomínejme, máme nastaveno několik důležitých priorit. Jednou z nich je znovu nastartovat růst a znovu začít vytvářet pracovní místa. Já jsem ukazoval Malcolmovi eh, takové heslo našeho generálního ředitelství, nevím, jestli ho vidíte. Jsou to dvě slova. Mise růst. Jak toho ale dosáhneme? No jedině tak, že naše strategie se bude soustředovat na reálnou ekonomiku. Protože mnoho let se říkalo, že nejlepší průmyslová politika je žádná průmyslová politika. Respektive, že průmyslová politika je o tom, že se podíváme na to, komu se vede dobře a komu špatně a rozdělujeme subvence. To je přístup, který podle nás není správný. Ani jeden, ani druhý. Je potřeba, aby Evropa měla novou strategii, která bude vycházet z reálné ekonomiky a z toho, že znovu získáme konkurenceschopnost jednotlivých odvětví. A to na základě dynamické politiky pro malé a střední politiky, eh, podniky. To je zcela zásadní. Ale kromě toho je také potřeba soustředit se na opatření, která jsou prorůstová a která umožní vytvářet pracovní místa. A z toho důvodu Evropská komise v říjnu přijala takovouto novou strategii, které říkáme znovu zavést průmysl do Evropy, znovu zprůmyslnění Evropy. Pan ji v listopadu představil a s radostí mohu říci, že Rada pro konkurenceschopnost tuto strategii v prosinci schválila. A schválila také cíle, které jsme si vytyčili. A to, aby průmysl se podílel na HDP zhruba 20%, a to do roku 2020. Takže jsme vlastně přidali čtvrtou dvacítku do té strategie 2020. Takže nejenom o 20% méně emisí CO2, nejenom 20% eh, podílení se na energetickém mixu eh, obnovitelných zdrojů a 20% zefektivnění eh, využívání energie, ale také 20% zastoupení průmyslu v HDP. A je to možné, je to reálný cíl. V tuto chvíli představuje průmysl 15,5% HDP. A v nadcházejících letech se budeme muset trochu snažit, protože průmysl a výroba půjde ruku v ruce se službami, konec konců hranice mezi nimi nejsou v tuto chvíli úplně jasné, a povede to k růstu. Takže máme toto sdělení a rok 2013 jsme začali další důležitou iniciativou. 9. ledna Totiž Evropská komise přidala, přijala akční plán pro podnikání. Chceme-li totiž překonat krizi, budeme potřebovat v Evropě více podnikatelů. A zaznamenali jsme, co se podnikání týče, na našem kontinentu zásadní propad. Ve Spojených státech a v Asii Polovina mladých, mladých lidí, na které se obrátíme v nějakých průzkumech veřejného mínění, říkají, že chtějí na volnou nohu být čo, nebo mít vlastní podnik. Zatímco v Evropě je to pouze 37% a před třemi lety to bylo 45%. No pokud s tím nic neuděláme, tak je docela možné, že prostě přijdeme o celou generaci podnikatelů. Takže jsme připravili strategii s konkrétními opatřeními pro všechna odvětví. Pokud dovolíte, dnes bych hlavně hovořil o prioritách a prioritních iniciativách pro rok 2013. Na samý začátek bych řekl, že všechny tyto tři iniciativy musíme nahlížet optikou vnitřního trhu. To je důležité a je to také důležitou roli vašeho výboru. Protože na vnitřním trhu máme půl miliardy spotřebitelů, je potřeba zbavit se posledních překážek volného pohybu služeb, produktů a lidí. To je určitě klíčovou součástí naší strategie. V této prezentaci bych rád pojednal tři různé věci. Ale potom přidám tedy čtvrtou vnější záležitosti, jak chtěl pan předseda. Za prvé bych se chtěl zabývat horizontálními iniciativami týkajícími se legislativy v oblasti vnitřního trhu, tedy co se chystáme navrhnout. Za druhé budu hovořit o standardizaci a za třetí bych rád pohovořil o určitých odvětvových iniciativách. Nejprve tedy průřezové iniciativy a legislativní v oblasti vnitřního trhu. Tady máme jeden klíčový nástroj, na který občas zapomínáme, a to směrnice 98 lomeno 34. Je to směrnice, na základě které členské státy musí oznamovat Evropské komisi a dalším členským státům všechny návrhy technických norem týkající se produktů a služeb informační společnosti ještě předtím, než jsou přijaty prostřednictvím národního vnitrostátního práva. Jinými slovy, prostřednictvím této směrnice můžeme dopředu bránit vzniku překážek. V roce 2012 Evropská komise vydala 64 stanovisek a 150 příjme, eh, připomínek a určité iniciativy jsme zablokovali, protože, jak jsme říkali, cílem je předejít vzniku dalších překážek na vnitřním trhu. Co se týče legislativy u harmonizovaných a neharmonizovaných výrobků, tak eh, vnitřní trh pro produkty funguje, ale je potřeba je ještě více prosazovat. To je potřeba, chceme-li chránit veřejný zájem a zajistit, že poctivé podniky, které dodržují pravidla, mohou působit ve spravedlivých a konkurenčních podmínkách po celé Unii. Dalším cílem je ochrana spotřebitele, protože pouze na trhu můžeme mít pouze bezpečné výrobky. Jinak eh, občané ztratí důvěru v jednotný trh. No a z tohoto důvodu Evropská komise v nadcházejících dnech eh, přijme další balíček týkající se bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem. Což je balíček velmi důležitý, protože bude představovat eh, revizi obecného nařízení o bezpečnosti výrobků a kromě toho také budeme mít nový nástroj pro dozor nad trhem, s tím, že také budeme mít pro tuto oblast víceletý akční plán. Co je cílem tohoto balíčku? Reálně, viditelně a hmatatelně zlepšit prosaditelnost evropského práva v oblasti výrobků. Je to součástí aktu jednotném trhu a průmyslové politiky. Jinými slovy, je tedy potřeba posílit systém dohledu nad trhem a zajistit, aby zboží, které neplní pravidla, či je jinak nebezpečné, se na trh vůbec nedostalo. Tím podpoříme důvěru spotřebitelů. Je tedy třeba zlepšit systém stávajícího dohledu. Vytvoříme vlastně určitý rámec dohledu nad trhem, který bude jednopatrový. A konec konců Evropský parlament eh, přesně toto chtěl a apeloval na to usnesením tohoto výboru. Chceme situaci zjednodušit, chceme snížit potřebu kategorizovat výrobky na minimum a chceme, aby výrobky měly všechny co nejpodobnější pravidla. Následně tedy to umožní, aby dohledový systém v členských státech fungoval jednolitěji, což určitě poskytne více ochrany pro spotřebitele, jednodušší obchodování a menší administrativní zátěž. Je to tedy důležitá iniciativa, kterou obdržíte v únoru. Pracuje se na tom. Víme, že vaše funkční období se krátí, ale přesto doufáme, že váš výbor tomuto balíčku dá prioritu, protože to je opravdu důležitý nástroj pro podporu vnitřního trhu. Druhá iniciativa, která se zvažuje, je revize vnitřního trhu průmyslových výrobků. Naším cílem je opět zjednodušit a modernizovat stávající pravidla, která platí na vnitřním trhu. Dále chceme posílit konkurenceschopnost podniků a růst reálné ekonomiky. Jak přesně? Zabýváme se tím, jestli naše legislativa je stále aktuální a jestli odpovídá posledním vývojům a trendům naší ekonomiky. Některá pravidla už jsou poměrně zastaralá a je potřeba, aby se přizpůsobila novým podmínkám. Sledujeme ale i druhý cíl, a to, aby legislativa brala v úvahu globalizaci, elektronické obchodování a poslední výrobní praxi a poslední vývoje v dodavatelském řetězci. Za třetí, existují ještě překážky na vnitřním trhu, které jsme zatím neodstranili? Je potřeba zajistit, aby legislativa byla aktuální a brala v úvahu nový vývoj. Chceme-li vytvořit dobrý balíček, je potřeba udělat několik věcí. Za prvé, před pár dní jsme spustili veřejné připomínkové řízení, které se týká všech sektorů našeho hospodářství a obracíme se na odvětví, na malé podniky, aby nám řekli, s jakými překážkami se ve své každodenní práci setkávají. Chceme, aby nám řekli, ve kterých oblastech je právní úprava zastaralá Chceme, aby nám poukázali na místa, která je potřeba řešit. A v rámci této konzultace také klademe určité otázky v nových oblastích. Například klíčové technologie. Ty se vyvíjí velmi rychle. A tážeme si je potřeba řešit a pokud ano, tak jak. Výsledky této konzultace budou k dispozici za několik měsíců a na jejich základě potom chceme vytvořit iniciativu, která má zlepšit a zjednodušit vnitřní trh pro průmyslové výrobky tím, že odstraní bariéry a překážky. Rád bych také řekl, že spolu s touto iniciativou budeme hodnotit vhodnost stávající legislativy a toto hodnocení zase jeho výsledky zapojíme do celého procesu. Takže druhý cíl je zjednodušení vnitřního trhu pro průmyslové výrobky. Za třetí, chceme se zaměřit na určité konkrétní směrnice. Je potřeba pracovat i dále konkrétně. Vím, že tento výbor sleduje pečlivě všechny aspekty. V roce 2013 nás čekají určité konkrétní texty. Jeden, který se třeba týká ochrany, ochranného zařízení, eh, ochranných pomůcek, pardon, a tlakového zboží a podobně. Proč tyto texty předkládáme? Jsou totiž součástí harmonizace právní úpravy v rámci nového legislativního rámce. Je to podobné jako slaďování, tedy ten balíček, o kterém v tuto chvíli jednáte s radou. Je to důležitý krok ke zjednodušení pravidel na vnitřním trhu a snížení administrativní zátěže v oblasti bezpečnosti. Celkově jde o to, abychom posílili bezpečnost výrobků a také dohled na trhu. S tím, že zároveň chceme snížit administrativní zátěž svých podniků. A když už hovoříme o snižování administrativní zátěže, tak bych ještě zmínil čtvrtý prvek. Možná jste zaznamenali, že jsme před Vánocemi spustili další veřejnou konzultaci, která se týká toho, jakých deset legislativních aktů z Evropské unie nejvíce zatěžuje malé podniky a střední podniky. Jinými slovy, ptáme se jich opravdu, jaké části evropské legislativy jsou pro ně nejhorší. Evropská komise dostala zhruba tisíc odpovědí od malých a středních podniků a různých obchodních a průmyslových organizací. A my jsme dostali na starost to seřadit a zjistit, kterých deset právních aktů je z této oblasti nejhorší. Výsledky zveřejníme, rádi bychom je prodiskutovali a není to jenom proto, abychom měli nějaký seznam. Na základě tohoto seznamu se také budeme snažit zjistit, jak bychom mohli v těchto oblastech snížit administrativní zátěž. A už nyní mohu říci, že se tam objevují právní akty, které spadají pod naše generální ředitelství, takže musíme jít příkladem a to i když se bude ta právní úprava zlepšovat. Já mám pocit, že to je opravdu velmi důležitá iniciativa, která ukazuje, že bereme vážně problémy, kterým čelí průmysl. Jako generální ředitel, ale také jako vyslanec malých a středních podniků mohu říci, že je potřeba, abychom se tady o malé a střední podniky v Evropě postarali, protože veřejné rozpočty jsou na tom špatně a minimálně se musíme snažit eh, snížit náklady, kterým čelí podnikatelé. A důležitou součástí tohoto úsilí je snižování administrativní zátěže. Také jsme se zeptali podniků na další věc. Je nějaká evropská legislativa vůbec pro vás dobrá? A číslo jedna, odpověď číslo jedna byla směrnice o eh, o pozdních platbách. A chtěl bych poděkovat tomuto výboru, protože díky vaší podpoře a díky pra- práci vašich poslanců a poslanky to bylo možné. Zatím to ještě není úplně hotové a na konci svého vystoupení pro vás budu mít důležitou informaci o tom, co nás čeká eh, v této oblasti ještě na tento rok ale říkali tedy, že směrnice o pozdních platbách je ten nejlepší nástroj evropské legislativy. Teď se dostávám k druhému bodu, tedy standardizaci. To je ta druhá oblast nadcházejících iniciativ. V loňském roku také díky práci tohoto výboru Evropský parlament a Rada přijali evropské nařízení o standardizaci. To je opravdový milník fungování vnitřního trhu. Evropa totiž potřebuje silnější normy. Če normy snižují náklady pro podniky a zároveň jsou důležitým předpokladem konkurenceschopnosti. A pokud posílíme standardizační systém, tak to může vést nakonec i ke globálním normám. S tím, že Evropa bude jaksi ve vůdčí roli. Toto nové nařízení nyní bude potřeba provést. A v tomto roce, během nadcházejících měsíců, poprvé vydáme pracovní program Evropské unie pro evropskou standardizaci. Což je nový komunikační nástroj, který má posílit transparentnost budoucích mandátů Evropské komise eh, pro jednání v evropských eh, normalizačních orgánech ESO. Takže budeme mít strategický program, budeme mít stanovené prioritní oblasti, a řekněme, které mandáty jsou naléhavé a spolu se zástupci průmyslu se pokusíme identifikovat klíčové oblasti, na kterých je zde potřeba pracovat. A ještě před, letní, před letními prázdninami budeme mít k dispozici první konsolidovanou verzi, také na základě dialogu s členskými státy a s průmyslem. No a potom tedy budeme schopni zajistit, aby evropské standardizační organizace, když budou vypracovávat svůj pracovní plán na podzim, vzali v úvahu i naše potřeby. To je jednou ze součástí nového přístupu ke standardizaci. Kromě toho také spustíme nezávislý pro- program přeskumu standardizace. Třeba se najde nějaký způsob, jak to celé zlepšit. Takže standardizace je určitě prioritní agenda, ale kromě tohoto obecného nástroje bych rád zmínil v tomto výboru ještě dvě konkrétní otázky, které jsou pro vás důležité a sledujete je. Za prvé, harmonizace nabíječek pro mobilní telefony. To je oblast, kterou Evropský parlament velmi podporuje, včetně vašeho výboru, především pana Manderse, a podporují to také spotřebitelé. Je to zajímavá oblast, na kterou je navíc hodně vidět. <clears throat> Dospěli jsme k dobrovolné dohodě. Tato dobrovolná dohoda tedy byla úspěšná, nicméně na konci roku 2012 vypršela její platnost. My jsme požádali o prodloužení této dohody a bohužel musím říci, že smluvní strany se nedohodly na prodloužení tohoto memoranda o porozumění, což nám je velice líto, protože spotřebitelé a všichni ostatní se na to dívali jako na velmi pozitivní vývoj. Jsme přesvědčeni, že výrobci a spotřebitelé by měli mít možnost těžit z tohoto prodloužení platnosti a týkalo by se to nejenom mobilu, ale také, také tabletu a, a kamer a digitálních fotoaparátů. Evropská komise tedy spustí studii, která bude vycházet z výsledků dosažených memorandem o porozumění, ale kromě této studie chci říci, že zvažujeme všechny možnosti. Další dobrovolné dohody, anebo pokud to bude potřeba, legislativní úpravu. Prostě pokud nebude možné se dobrovolně dohodnout, tak považujeme za svou odpovědnost přijmout právní úpravu. To jsem chtěl, aby zasnělo, zaznělo v tomto výboru velmi jasně. A potom druhá oblast, eh, to jsou elektromobily, elektrické automobily. Tady jsme s vaším výborem spolupracovali opravdu velmi intenzivně. Děkuji za vaši aktivní za váš aktivní přístup. Myslím si, že je velice důležité, aby ta vozidla a možnosti jeho nabíjení byly interoperabilní. Tady jsme měli úspěch v tom, že výrobci automobilů se dohodli e, na tom, jak bude vypadat zásuvka v samotném automobilu. Tam se dohodli konec konců se Spojenými státy, což je strašně důležité, protože můžeme mít globální standard. Ale zatím jsme se ještě moc neposunuli v oblasti infrastruktury pan Tajány napsal výrobcům zařízení pro infrastrukturu a pokud se to neposune a neposunulo, takže Evropská komise se rozhodla, že přijme právní, a, právní návrh týkající se a, také samotných eh, jaksi, zástrček na nabíjení těchto elektrických automobilů. Takže to je prostě jeden příklad toho, kde dobrovolné normy nefungovaly, musíme konat a Evropská komise přijala toto rozhodnutí. A potom třetí oblast, o které jsem chtěl hovořit, se týká odvětvových iniciativ. Začnu u automobilů, protože to vím, že je důležité nejenom pro vás, ale také pro vašeho předsedu lot of ongoing work. Je zde mnoho práce, která probíhá nyní i díky vaší podpoře, ale je to inter- legislativa pro motocykly, pro kategorie A, B a tak dále. To všechno spolupráci s vaším výborem. To je opravdu velice úspěšné, protože samozřejmě je to spojené s ustanoveními ohledně dohledem nad trhem, nad trhem dále různé technické podmínky a tak dále. Samozřejmě, že budeme potřebovat určitou aktualizaci M, N a O u těchto automobilů, dále u například eh, autokaru a autobusu a všechny zúčastněné subjekty v rámci CARS 21, což je součástí plánování pro rok 2020, chceme zlepšit různé podmínky na trhu a tak dále. To znamená, Dále to budou různé technické kontroly, se kterým, ve kterých přijdeme s novými návrhy. Dalším sektorem, který je velice důležitý a který pro nás bude důležitý v letošním roce, je oblast obrany. Potřebujeme samozřejmě robustní pevnou základnu v této oblasti. To by mohl být eh, hnací motor pro růst, pro inovace, pro pracovní místa, pro výzkum. Zde bohužel vidíme mnoho fragmentace v Evropě. Pan předseda Barroso vytvořil pracovní skupinu na komisi. Pro tuto oblast připravíme sdělení za Evropskou komisi v, následujícím, v následujících měsících, které předložíme i Evropské radě pro obranu, protože v roce 2013 již budeme mít takovou radu, která se bude zabývat touto problematikou. Zaměříme se tam na industriální politiku, vnitřní trh, výzkum a vývoj. A zároveň bych velice rád zmínil ještě některé další návrhy. Jednak je to nařízení, které zjednodušuje motorová eh, vozidla, transfer v této oblasti. Je to jedna z 20 oblastí, které údajně představují největší problémy v očích našich občanů. Zde se těšíme na spolupráci s vaším výborem, s panem Mandesem, s pravodajem, s tínovými zpravodaji Doufáme, že tuto problematiku dokončíme co možná nejrychleji a dojde k jejímu zjednodušení. A dále je to směrnice o rádiovém zařízení. Toto je jedna z oblastí, technologických oblastí, kde Evropská unie má vedoucí místo a chceme to takto zachovat. Těšíme se na spolupráci s paní Weiler i ostatními členy našeho výboru v tomto ohledu. A na závěr před otázkami z vaší strany je to ještě externí dimenze, o které bych se rád zmínil. Letošní rok bude důležitý v tomto ohledu. Evropa potřebuje otevřené trhy. Je zde nedostatek růstu a právě proto naše podniky se musí dostat na mezinárodní scénu, musí mít větší přístup na třetí na trhy třetích zemí. BRICS, tyto země, to představuje asi 60-70 HDP v roce 2013, čili ten růst tam je k dispozici. Pouze jedna z osmi společností podniká mimo EU a e, pouze jedna ze čtyř exportuje e, vyváží v tomto ohledu. To znamená, že tato dimenze je nesmírně důležitá. Jistě víte, že pan Tajány vede misi pro růst velice úspěšně a my společně s generálními řediteli z jednotlivých podniků navštěvujeme třetí země, hovoříme o standardech, normách, industriálních politikách, všech oblastech, kde bychom mohli dosáhnout pokroku. Pan Taján je nyní v Peru, v Chile s naší delegací, která čítá asi 40 zástupců různých podniků, které představují vysoké tržby a zároveň se zúčastní summitu zemí Latinské Ameriky a Karibiku. Po jeho misí já jakožto generální ředitel vedu s malými a středními podniky takové následné mise, ty podle mého názoru byly rovněž úspěšné. Jistě, pokud budete mít zájem, rádi vám představíme konkrétní výsledky s ohledem na business, obchodní příležitosti pro naše podniky. Samozřejmě, že obchodní agenda je pro nás zásadní, kromě jednání s Japonskem v letošním roce, které je nesmírně důležité. Je to rovněž ta perspektiva jednání se Spojenými státy. Čekáme na zprávu skupiny na vysoké úrovni pro růst a pracovní místa Jednou z klíčových oblastí v jednáních s Spojenými státy je komplexní dohoda. Netýká se to tarifů a celá, ale spíše regulačních záležitostí. Toto je oblast, kde v oblasti standardizace, konvergencí můžeme ještě hodně udělat. Je to složitá oblast, obtížná oblast, ovšem pro transatlantickou dimenzi je to nesmírně důležité s ohledem na objem obchodních kontaktů. A na závěr bych rád řekl, že váš výbor sehrál vůči roli při přijímání jedných z nejdůležitějších evropských legislativ. Už jsem se zmínil o těch pozdních platbách, o motorových vozidlech, o textilním odvětví, produktech eh, v oblasti stavebnictví, dále je to standardizace, kde jste hráli důležitou roli. Hráli vás jistě o tom, že implementace všech těchto oblastí ní probíhá a budeme vám samozřejmě poskytovat veškeré informace, protože si nesmírně vážíme vaší důležité práce. Ovšem, rok 2013 je nesmírně důležitým rokem. 16. 3. dojde k tomu, že ta nová směrnice o pozdních platbách musí být transponována. Veřejné orgány teda budou muset platit své dlužné částky do 30 dnů. Dokonce i v Řecku. V celé 27. Musíme zajistit, aby se to plnilo. Nemůžeme můžeme dovolit to, aby malé a středně velké podniky byly tím nejslabším článkem a v podstatě nejenom, že teda měli obtíže, ale ještě museli financovat veřejné úřady. To prostě není možné. Toto je evropská iniciativa a legislativa, která musí být vymáhána. Nyní vedeme i takovou informační kampaň v tomto ohledu v celé Evropské unii. Pro nás je to nesmírně důležité, je to návrh, který předložil váš výbor a my bychom chtěli požádat o vaši účast, vaši podporu různých událostí, které proběhnou v EU v roce 2013 ve všech evropských zemích v tomto ohledu, protože musíme zvýšit povědomí a musíme informovat naše občany, protože jinak prostě tato legislativa by nebyla nikdy přijata, přijali všechny členské státy, Evropský parlament ji schválil, musí teda být transponována. A pokud v některých zemích je možné dodržet tyto lhůty pladeb, nevidím, proč by to nebylo možné v jiných zemích. Jenom proto, že by tam prostě někdo byl v jiné situaci. To prostě není možné a proto prosím i o vaši podporu. My na tom budeme trvat. Osobně se nesmírně těším na spolupráci, úzkou spolupráci s vaším výborem, když komise a Evropský parlament totiž spojí své síly, tak si myslím, že skutečně budeme neporazitelní. Děkuji vám za pozornost. Daniel, thank you. Děkujeme, děkujeme Danieli. Já si myslím, že hovořím za všechny, když řeknu, že si nesmírně vážíme vaší angažovanosti ze strany DG pro podnikání, letošním mm, roce jsme se zabývali, let se budeme zabývat jednotným trhem. Loni nám váš komisar řekl, že se budeme v letošním roce dívat i na trhy se zbožím. Vy jste se dotkl několika těchto oblastí. To nás těší, to nás těší, těší nás především vaše slova ohledně pozdních pladeb. To ano, to byla naše práce našeho výboru. A nyní zde máme pana Krojcmana, paní Sehnalovou, ještě jednoho kolegu, paní Korne Langen, pana Korne Langena, který by chtěl vystoupit. Takže, pane Krocmane, jste první. Ano, děkuji, děkuji za to, že jste mezi námi. Pane Krespo, DGNTP to je velice důležité eh, generální ředitelství, pokud jde o pozdní platby. Já jsem slyšel od eh, jednotlivých odvětví, že podstatě nejsou ochotní pomáhat Řecku, protože v podstatě peníze vidí až po třech letech většinou a po třech letech začínají nějaká jednání vždy, aby prostě jim, řekněme, dávali nějaké slepy, takže jim prostě neposkytují žádné produkty. To je veliký problém. Například eh, v Rumunsku víme, že tam to někdy trvá i rok a najednou zde máme těch 30 dní. To nebude pouze problém pro Řecko. Já jsem se jenom zmínil o Řecku. Já doufám, že jim to povede, ale například v současné době v Německu údajně implementují tento zákon. Mission Growth, to znamená ta mise růst, to je velice dobré, ano, to chápu, ovšem problém je, jakým způsobem opětovně zavádět um, tuto industrializaci jednotlivých zemí. My máme 25 HDP, které pokrývá, teda které je, přichází z průmyslu. A když se podíváme na služby, které jsou propojeny s touto oblastí, tak je to téměř 30 Ve Velké Británii je to ale méně než 10 údajně. Já nevím, možná 10 průměr je asi 55. Jak se dostanete na těch 20% u vás například a Francie? Rovněž prostě členské státy budou muset odvést svůj kus práce. Bude to problém. Ve Velké Británii například produkovali automobily, byl to jeden z nejdůležitějších výrobců. A já nevím, dneska je to BMW nebo prostě nějaké jiné společnosti. Je to rovněž veliký problém. Souhlasím s vámi, že pokud dojde k reindustrializaci Evropy, tak budeme mít lepší růst, lepší pracovní místa, ale zároveň nesmíme zapomínat na to, proto já jsem v tomto výboru. Prostě musíme i ITS na tyto technologie brát ohled, protože pokud ten systém nebude fungovat, tak nemůžete říct, prostě mně se nelíbí cena, tak prostě ne, ne, nepůjdu na ten trh a tak dále. Prostě to by bylo proti tomuto úsilí reindustrializace. A dále je to bezpečnost produktů, dohled, dohled nad trhem, to je důležité. My jsme měli eh, například jednání, pokud jde o mm, různé celní oblasti a tak dále. Pokud je o vymáhání, hovořilo se tam o devíti měsících, desíti měsících, najednou to bude až k prvnímu lednu 2014, ovšem celní orgány, jak víme, jsou těmi, kteří prostě by měli trvat na tom dohledu a mají čím dál tím méně pracujících. V, v Německu prostě o celé tisíce se snížil počet jejich zaměstnanců pro malé a středně velké podniky je to velice důležité, ano, ovšem jak přesvědčit členské státy v tom, aby dělali ehm, více v tomto ohledu, aby měli víc pracovníků v této oblasti. Pozdní platby, dále je to standardizace. Standardizace, ano, spíše v rámci jednotlivých odvětví. To ano, protože tam dochází k rychlým změnám, a oni prostě vědí, jak to vypadá na trhu. Když to nemohou udělat dobrovolně, když to nechci dělat dobrovolně, tak tam potřebuje legislativu. Ano, ale tlačit je, aby prostě to uplatňovali dobrovolně a říci jim, jenom kdyby to nefungovalo, tak prostě připravíme legislativu. Náš výbor vám jistě pomůže, pokud jde o implementaci, snahu o implementaci Důležité je zlepšit náš společný trh, tak abychom vytvořili pracovní místa a růst. To je prostě velice důležité pro budoucnost. Děkuji vám. Pan Hatchen. Ještě potom poprosíme pana generálního ředitele, aby odpověděl. A potom další řečníci. Takže další řečník. Ano, děkuji, děkuji za slovo, děkuji za tuto prezentaci. Já jsem velice rád, že nyní má trošku více prostoru, že nejsem tlačen, pokud jde o ty naše poznámky z naší strany časově, že opravdu máme možnost položit v klidu dotazy. My si to opravdu velice ceníme, že jste mezi námi a jsme velice rádi, že jste zúraznili i roli malých a středně velkých podniků. Říkám to, protože já jsem jedním z zástupců této oblasti, kdy jsem měl takový, re, takovou reálnou, reálné pracovní místo, když tak mohu říct, před pár lety. Mnoho z našich voličů pracuje v malých a středně velkých podnicích, některé jsou tak malé, že si ani nemohou dovolit mít eh, pracovníky, kteří by na plný úvazek, řekněme, byli administrativní pracovníky, potýkali se s právními předpisy a tak dále. Proto jsem velice rád, že jste se zmínil i o zjednodušení, simplifikaci a my jistě uděláme vše pro to, co můžeme udělat z našeho pohledu, abychom pomohli protože to je opravdu potřeba. My sice zjednodušujeme, ovšem například před chvíličkou jsme hlasovali o všech těchto dokumentech, které zde vidíte vedle mě, pokud je o uh, zakázky. A já se zde chci právě na tuto oblast zeptat. Veřejné zakázky. To si myslím, že je oblast, ve které se na nás obrací mnoho z našich voličů v našich okrscích. Často hovoří o tom, že je velice obtížné přihlásit se do takových výběrových řízení, především z veřejn, které vydávají veřejné orgány. Vím, že došlo na tomto poli k určitému pokroku, ovšem rád bych se zeptal konkrétně, jaký je váš názor na další zlepšení těchto možností, především veřejných orgánů řekněme, aby vybudovali určité možnosti, které by představovaly i sociální výhody v této oblasti, lokální místní výhody. Prostě jsou zde určité oblasti u veřejných zakázek, kde často zapomínáme nebo vůbec nevidíme, jaký by to mělo místní dopad. Podle mého názoru často hovoříme pouze o nějakých evropských dimenzích eh, a zapomínáme na tu místní problematiku. Pozdní platby, ano, to mě nepřekvapuje, to je velice důležité, především v různých zadavatelských řetězcích a tak dále, dodavatelských řetězcích, nedostatek nebo neplacení a tak dále. Čili toto je rovněž zásadní pokrok v této oblasti, pokud jde o veřejné orgány. U nás ve Skotsku jsme dosáhli velikého pokroku pokud jde o naši vládu, místní orgány. To znamená, že jsou zde možnosti a bude to mít pozitivní dopad na ekonomiku, na pracovní místa a tak dále. A pokud jde o obchodní dohody, o ty externí záležitosti, já vím, že nemáme celé odpoledne na odpovědi a otázky, ovšem rád bych se ptal, do jaké míry zajistíte to, pokud jde o nějakou obchodní dohodu například že tam bude nějaká možnost zajistit toho, že ten produkt, který se k nám chce dostat, odpovídá normám, standardům, které uplatňujeme na naše domácí produkty. To znamená to, co od něho čekáme, jak zajistit to, že skutečně tento produkt plní tyto normy. A ještě jedna věc, úplně z jiného soudku. Jistě víte, ohledně, co, pokud jde o skotskou visku, no, má opravdu velice specifickou geografické, geografické označení, může být destilovaná u nás ve Skotsku. Jde o velice důležitou oblast, v některých částech světa je po ní veliká poptávka. Mohl byste mě ujistit o tom, že jste si vědom důležitosti těchto konkrétních oblastí takových produktů v obchodních dohodách, pokud jde o tarify, o cla a jakým způsobem jste ochotní reagovat na tu problematiku, které by, to znamená, abychom pomohli těmto našim vlastním místním eh, odvětvím, produktům, které mají takovou důležitost. Jen vypadá velice dobře po té večeři, kterou jsme včera měli, když hovoříme o skotské whisky. Ano, já jsem, já jsem tam rovněž byl na této zajímavé večeři. Možná vás můžeme pozvat příště. Samozřejmě umírněně jsme konzumovali, takže je vše v pořádku. Dovolte, abych odpověděl. Pan Kreuzmann, vaše otázka prvé předtím ještě eh, ve výboru Kosme, tam bych vám velice rád poděkoval, to je nesmírně důležitý program pro malé a středně velké podniky, pokud jde o budoucí finanční výhledy. Poprvé v celé historii zde máme takový exkluzivní výlučný program pro malé a středně velké podniky, který umožní rozsáhlou podporu finanční nástroje, to znamená rizikový kapitál, garance, podnikatelky, mladí podnikatelé, různé iniciativy ohledně zjednodušení administrativní zátěže Enterprise Europe Network, tato síť evropských podniků. To je jeden z důležitých politických signálů v rámci tohoto finančního balíčku, který navrhuje Evropská komise. A my doufáme, že ty výsledky a výstupy budou velice kvalitní. Uvidíme to na Evropském summitu MMF. Ovšem rád bych vám poděkoval, pane Kreuzmane, za vaši vůči roli v této oblasti. Vy jste se ptal na směrnici o pozdních platbách průměr, pokud je o to spoždění těch plateb, to nejsou tři roky, to byste se zmínil o té jedné zemi. To 183 dnů. Ovšem, my zde máme v směrnici 30 dnů stanoveno. No to znamená, že nás čeká opravdu dlouhá ještě cesta, veliká práce. Musíme udělat dvě věci. První, jednak zvýšit povědomí. To znamená, ano, toto je skutečně pravidlo, které musíme plnit a tímto způsobem to musíme provést. A zároveň bychom měli spolupracovat s parlamentem, vyslat jasný signál členským státům, veřejným orgánům. Když se pod to podepsali, pod tuto legislativu, tak prostě musí přijmout potřebná opatření. Osvědčená praxe, to je další věc. Proč je možné, že některé země plní lhůty a jiné ne? Čili jsou zde různé možnosti, jak to provést, speciální plány, které fungují v některých zemích tak, aby opravdu plnili Dále jsou to dialogy, které bychom měli vést se zeměmi jež se potýkají s potížemi. Ovšem musíme udělat ještě více, protože naše malé středně velké podniky jinak budou v opravdu v nesmírně bezvýchodné svízelné situace. A právě proto je toto nesmírně důležité. Tato informační kampaň, vaše účast a tak dále. Budeme se obracet na různé země. Doufáme ve vaši podporu v tomto ohledu. Toto je část legislativy. Budeme-li schopni zajistit to tímto způsobem, tak to přinese potřebnou změnu. Některé malé a středně velké podniky selhávají, protože nemají možnost získat ty finanční prostředky, které jim dluží veřejné orgány. To prostě je nemyslitelné a zde očekáváme i příspěvek vašeho výboru, vašeho parlamentu i komise v tomto ohledu musíme prostě jednat. Mission for Growth, ta mise pro růst. Ano, musíme udělat vše, co je v našich o tom jste se zmínil. A zároveň ta podpora reindustrializace. Ovšem otázka zní, jak to udělat. Zmínil jste se o těch výzvách v oblasti energetiky například, paní Merklová hovořila ve svém projevu o tom, že v oblasti konkurenceschopnosti hovořili jsme, že máme 7% populace světové, 25% HDP, 50% sociálních výdajů a to všechno je spojeno s konkurenceschopností. A zároveň platíme nejvyšší ceny za energie na světě. To má samozřejmě dopad na konkurenceschopnost. Na to nesmíme zapomínat. Dále je zde obrovská regulační zátěž na naše podniky. Ta strategie pro industrializaci Evropy je podívat se na nějakou koherenci mezi politikami a jít konzistentním směrem budeme-li schopni reagovat a řešit tuto záležitost, samozřejmě, že nepodceňujeme složitost celého problému, tak si myslím, že můžeme udělat ještě více. To, že máme nyní již určitý dohodnutý cíl, to by nám mohlo pomoci. My chceme monitorovat, sledovat to, jak se nám to daří splnění daného cíle. Samozřejmě, že situace v jednotlivých zemích je různorodá. Přístup k financím například, zručnosti, dovednosti, to je rovněž zásadní země, které lepším způsobem integrovaly průmyslová odvětví se vzdělávacím sektorem jsou úspěšnější a tak dále. A všem to je možné všechno integrovat, všechny tyto prvky a snažit se o oživení reálné ekonomiky reindustrializace a tak dále. Pokračujeme v diskusích, podíváme se na pokrok, kterého dosáhneme a vytvářet, budeme se snažit o politiky, vytváření těchto politik inteligentním způsobem, příspěvek z různých oblastí, koordinace, koherence a tak dále. Další otázka. Dohled nad trhem, implementace, bezpečnost produktu. Ano, to je skutečná výzva. Členské státy budou muset mít k dispozici zdroj, budou muset poskytnout zdroje, pan Hutchinson se o tom zmínil jak zajistíme to, že produkty, které přichází ze třetí země, plní naše normy, naše standardy. To je jeden z klíčových cílů nového balíčku. Zjednodušit tento systém, vymáhat podmínky a zároveň diskutovat s členskými státy ohledně posílení implementace. Spolupracujeme na tomto poli s třetími zeměmi. Já jsem navštívil Čínu na konci loňského roku, ten průmyslový dialog, který jsme tam vedli s jejich orgány. Zúčastnil jsem se tohoto jednání především s odborníky na dohled nad trhem. Diskutovali jsme o těchto problémech. Máme různé školící programy, které by měly zajistit to, aby to probíhalo řádným způsobem. Dále je to specifická spolupráce v oblasti hraček, protože Čína rovněž. Ty je v jejich zájmu, aby to, co vyváží, vyváželi v souladu s normami. Další věc, kterou jsme udělali a která je užitečná, máme k dispozici portál, kde máme v čínštině i angličtině veškeré standardy, normy, které jsou aplikovány, v Evropě, v Číně pro elektronické, elektronické zařízení, různé medicínské, zdravotnické záležitosti, mechanické produkty tak abychom zajistili, že jste povědomí o těchto normách a standardech, aby, aby skutečně byly plněny. Samozřejmě potom na konci dne prostě musí zasáhnout orgán, který je zodpovědný za dohledem na trh, protože prostě pokud takový produkt nefunguje, tak se musí stáhnout a tak to musí fungovat všude. Standardizace. Souhlasím plně s vaší poznámkou, pane Krojcmane. Průmysl v tomto ohledu musí vést, to je na nich, to nejde pouze o legislativu, musí to vycházet z daného odvětví. Ovšem pokud legislativa je tím posledním, posledním pomocí a i když jsme jim prostě dali příležitost, aby plnili, tak musíme mít i nějakou možnost, alespoň v těch klíčových oblastech, pokud jde o růst a pracovní místa. Zjistíme-li, že našemu vývoji brání právě to, že dané odvětví se tam nedohodlo a není schopno reagovat. Na závěr jste hovořil o tom, že vlastně ano, že jde o zlepšení našeho jednotného trhu. Ano, to je to naše hlavní aktivum. Pokud to zlepšíme a vybudujeme, tak můžeme se pohnout vpřed. Další pan kolega, vy jste se zmínil o malých a středně velkých podnicích, administrativní zátěže a tak dále. Všechny, přesně tak, všechny velké podniky mají stovky lidí, kteří se administrativními problémy a tak dále, které jim to, kteří jim to pomáhají a tak dále. Já například mnoho kontaktů s malými středními, středně velkými podniky v Evropě a oni mi říkají, to si ani nedovedete představit, my prostě nemůžeme ani prodávat naše služby a produkty, když se podíváte na celou tu administrativu a byrokraci, kterou musíme plnit jeden člověk mi eh, ukázal celou hromadu dokumentů a řekl to prostě, než, než vůbec otevřu eh, podnikání, tak musím splnit všechny to místní podmínky a národní a evropské. A já jsem mu řekl, dobře, tak já mám pomoct s vyplněním těch formulářů eh, evropského charakteru, ovšem samozřejmě jsou zde ještě další požadavky na dalších úrovních a prostě administrativní zátěž to je problém zjednodušení, to je ta klíčová oblast konzultační proces, ve kterém se právě ptáme na tuto problematiku, na těch deset nejproblematičtějších oblastí, to by nám mohlo pomoci. Už my samozřejmě víme, že nás zde čeká víc práce, inteligentní regulace a tak dále, dělat určité testy s těmito malými podniky, podívat se na to, jaký by to mělo na nich dopad ještě předtím, než zavedeme nějakou uh, legislativu a tak dále. Kumulativní uh, efekt, dopad legislativy, protože někdy to není nějaké konkrétní pravidlo, které představuje problém, ale spíše ten akumulovaný faktor různých pravidel, které jsou zde propletené a které mají škodlivý dopad, nakonec negativní dopad na konkurenceschopnost a i tyto podniky. Veřejné zakázky, nesmírně důležité. Představuje to 17 našeho HDP, pouze jedna třetina z toho ovšem připadá na malé a střední velké podniky a my musíme zlepšit jednotný trh v tomto ohledu zlepší to možnosti, příležitosti. Tři konkrétní věci, které jsme navrhovali v rámci balíčku pro tyto zakázky. Jsou to jednak ty frakce těch částek, tak aby se, to znamená snížit tyto částky, tak aby se mohly zúčastňovat i malé a středně velké podniky, protože pokud ta celková částka je příliš vysoká, malé podniky se prostě nemohou zúčastnit. To znamená rozdělit tyto částky, tak aby se mohly i tyto malé podniky zúčastnit. Elektronické zakázky, to je druhá věc, druhé opatření, Někdy je to prostě příliš problematické. To papírování, zjednodušení elektronickým způsobem by mohlo pomoci. My jsme to viděli v několika zemích, to přineslo výsledky. A třetí věc, kterou navrhujeme, pokud vyhrajete zakázku, musíte až poté doložit veškeré požadavky. To znamená až na konci, až ten vítěz. A ne, abychom tyto překážky měli od samotného počátku. A to znamená, že mnoho podniků prostě se ani nemůže zúčastnit. bylo nějaké čestné prohlášení, že bych udělali na začátku tohoto procesu a na konci by předložili skutečně a doložili všechno. To by mohlo pomoci tato tři opatření. Tento balíček pro veřejné zakázky by právě mohl zlepšit situaci pro malé a středně velké podniky. A poslední záležitost mezinárodní jednání. A jak to zajistíme? To bude nesmírně obtížné, to bude veliká výzva. Čím dál tím více regulačních záležitostí se třetími zeměmi se stává kritickou otázkou, ať už je to s Japonskem, ve se Spojenými státy v následujícím období, kdy zde máme určitá pozitivní doporučení. Pan komisář De Hund a jeho DG se tím zabí, zaobírá, ovšem samozřejmě, že i na straně podniků to kontrolují a poskytují na informace. A dále je to ochrana původu, to je další důležité pravidlo pro víno z Riochy nebo skotskou visku, víno z Riochy, které já sám velice rád popím. Kdybyste mě ale příště pozvali na tuto uh, událost s viskou, tak samozřejmě odmítnu. Ano, kvalita produktu, to je velice důležité v rámci IPR, to je pro nás zásadní, čili bránit produktům, které se sem dostanou tímto tím způsobem. Zde nás čeká ještě hodně práce, ovšem i tyto dohody o obchodu by nám mohly umožnit silnější, jasnější postoj v tomto, tomto problému. A před jednáním ještě požadujeme analýzu dopadu. Jaké jsou klíčové záležitosti, jaké jsou zájmy ofenzivního charakteru, na co se musíme eh, podívat, tak abychom se připravili opravdu co možná nejkvalitnějším způsobem, tak aby ty zásadní zájmy zde byly dostatečně chráněny a o tom bych vás chtěl ujistit. Samozřejmě, že bude ještě možnost se o tom eh, pobavit, budeme mít specifický mandát a tak dále. Děkuji. Eh, tak eh, máme tady ještě eh, další dvě otázky. Nejdříve paní Sehnalová, pan Venelange. Děkuji, pane předsedo. Eh, takže já bych také panu Kalechovi chtěla poděkovat za prezentaci pracovního programu. A já budu mít trošku specifický eh, dotaz, který se týká oblasti dopravy. Eh, vy jste zmínil některé aktivity, které chystáte. Mně v nich jedna chyběla, možná jsem se jenom přeslechla, ale eh, týká se systému e-call, tedy toho automatického vyrozumívacího systému v případě dopravní nehody. Já jsem byla spravodajkou k tomuto, ke zprávě v našem výboru. Konec konců pracovali jsme na ní velmi mluvci s panem předsedou Harbrem. Eh, ta zpráva byla přijata v červenci na plénu. Eh, velkou většinou, kde žádáme tedy jako Evropský parlament o povinné zavedení tohoto systému od roku 2015 eh, a k tomu tedy potřebujeme návrh nařízení eh, o vlastně umístění, nebo který by se týkal umístění té palubní jednotky. Stále na něj čekáme, my jsme se obrátili i se spoluspravodajem panem Kochem, který byl zpravodajem ve výboru TRAN na pana komisaře Tajányho, jak to v tomto smyslu vypadá Ehm, bylo nám přislíbeno, že bychom snad se měli dočkat v letošním roce, takže bych chtěla slyšet i od vás, zda je tomu skutečně, skutečně tak, nebo zda tuto informaci potvrdíte. Ehm, já jsem byla Eh, na podzim loňského roku na konferenci Hero v Záhřebu. Byla to první konference, eh, na které se zúčastnili různí stakeholdři eh, nejen ze států, tedy těch pilotních, které v tomto, nebo jsou v té testovací fázi. My jsme tam měli možnost mluvit i ze zástupci biznesu, tedy výrobců automobilů, kteří také čekají nějaký pohyb v této věci, aby měli skutečně nějakou jistotu, kam to celé bude směřovat. Takže myslím si, že nejenom ty přínosy, o kterých asi nikdo ne- nepochybuje z pohledu bezpečnosti, ale i v podstatě pro konkurenceschopnost eh, evropského automobilového průmyslu a v, tom, v tomto smyslu jakési vedení v globálním kontextu si myslím, že není zanedbatelné. Takže děkuji za, za odpověď. Děkuji vám a nyní paní van der Leyen. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto zprávu, kterou jste nám podal. A já myslím, že eh, mohu přivítat hlavně eh, dvě témata, eh, které se potrhujete, zejména, že se soustředit na malé a středné střední podniky. V Německu jsou také menších obcí. Já tedy mám zkušenost jako starostka obce a opravdu e, e, vím, že e, to zjednodušení je velmi vítáme. Já vítám také tu 30-denní lhůtu, platební lhůtu pro veřejné orgány a to se týká samozřejmě také obcí. Ale de facto neplatit, to už je jakýsi sport, protože když člověk neplatí, no tak, že to potom Eh, souvisí s úroky a tak jak podobně. Já zcela souhlasím s panem Kreutzmanem, pokud se týče standardizace. Eh, pokud se eh, nějaké odvětví dobrovolně zaváže, že bude co si dodržovat, je to v pořádku, ale pokud takový konsensus je zrušen, třeba jak to bylo v případě jednotné, jednotných nabíječek pro mobilní telefony, tak eh, v případě, že takovéto gentlemanské dohody se zruší, tak je třeba něco dělat eh, pro eh, občany v Evropě. Čili mě by zajímalo, proč třeba takovou tu, takovou, právě tuto dohodu, proč by neměla být eh, dodržováno dále i po roce 2012. Ano, děkuji. Tak především eh, poděkoval bych paní eh, Sehnalové za to, že mě připomněla ten e což je velice důležitý návrh. Já jsem to tady nezvládl v té kon- eh, zahrnout do té prezentace, ale mohu vám eh, potvrdit, že pokrok byl učiněn velice značný v technické části. A to je důležité, protože to, ta technická dimenze je eh, velmi rozsáhlá. A mělo by to být tak, že všechny nové vozy i komerční, i tedy pro pasažery, tak to prostě budou mít na palubě. Samozřejmě, aby eh, se předešlo zbytečným úmrtím při nehodách, protože tím pádem ta reakce bude rychlejší. No ale samozřejmě technicky je to třeba vyřešit správně. A to je vlastně důvod eh, Eh, proč to ještě jaksi není, není hotovo. Ono to, ono to pokračuje a můžu opravdu vás ujistit, že ten pokrok už byl značný, eh, značný dosažený a určitě bude návrh, poněvadž je to důležité. A eh, skutečně je to mezi těmi našimi iniciativami v programu, ano, a my předložíme eh, toto, eh, jaksi ten náš eh, finální návrh panu Tajánimu ke zvážení, no a pak se uvidí. Takže já vám děkuji, že jste mě to připomněla. K paní Colin Langen a k těm opožděným platbám. Myslím, že jste řekla velice důležitou věc. Bohužel skutečně je mm, jaksi praxí eh, který veřejných orgánů, kteří prostě se něčemu zavážou a pak to neplní. A eh, někdy podnikatelé říkají, víte, co se stane s námi, když nezaplatíme daně? A nebo když nezaplatíme poplatky eh, úřadům? To prostě není fér. V některých zemích organizace malých středních podniků žádají kompenzace. Čili já si myslím, že tady je třeba k tomu přistupovat eh, s jinou mentalitou. Ale to znamená, že budeme muset eh, nejdříve eh, zvyšovat povědomí u úřadu, u, veřejného, u veřejnosti, u stakeholderů, u evropských institucí. Proto je tady důležité eh, také vaše zapojení. Eh, pan Tajani se v tomto roce tím bude zabývat formou kampaně. A opět postupujeme vpřed, mnozí už si uvědomili, že je to problém, ale opět eh, bych řekl, že je tady spoustu technických problémů, poněvadž je to revoluční transakce, platí to plošně prostě pro všechny transakce. Čili to je velice důležité a je to také složité. To znamená, že my musíme zajistit, aby ten 30-denní termín se respektoval a aby to skutečně bylo řádně aplikováno. Děkuji všem za eh, podrobné projednání těchto bodů a já jsem velice rád, že se nám podařilo najít i kousky naší práce, kterou jsme odvedli, implementovány ve finální legislativě, poněvadž to tak není vždycky. Já se za pár týdnů sejdu s našimi koordinátory a budeme se bavit o naší práci z vlastní iniciativy a určitě se to bude točit kolem standardizace. A já si Myslím, že momentálně dochází také k velkému posunu v oblasti standardizace, čili toto je skutečně velmi sledované téma a má také svoji mezinárodní dimenzi. Byl jsem eh, rád, eh, že jste to zmínili eh, směrnici 9834, což je takový velmi podivný kus eh, legislativy, který by měl umožnit eh, správné fungování společného trhu. Pan Pakner, který eh, je jedním z předních výzkumníků v této oblasti, on nedávno zveřejnil publikaci na toto téma a hovořil také o tom vynucování těchto předpisů a konstatoval, jak důležité to je. Nicméně děkuji vám a Eh, nyní vidím, že eh, je eh, zde také jsou další zástupci z komise. A prosím, vyříte naše přání všeho nejlepšímu panu komisaři Tajánimu a že se skutečně těšíme na to, aby ty, ta příslušná témata byla předkládána včas, abychom je také včas dostali. No a rádi se tím budeme zabývat. Eh, způsobem efektivním, důkladným. Takže děkuji vám, že jste mezi nás zavítal. Oh, So, if we uh, now move to... Tak a teď eh, bychom se podívali na dva poslední projekty našeho dnešního zasedání. Eh, především eh, chci říci, že budeme mít brzy tady tu debatu o hazardních hrách online. Nemáme tady všechny všechny stínové zpravodaje, takže Ashley Fox žádá, abychom eh, odložili projednávání tohoto tématu až na příští zasedání, to bude v únoru. Nicméně práce pokračuje, takže pokud tomu máte něco, prosíme o zaslání e-mailem. No a nyní eh, tady máme dvě důležitá stanoviska a budeme přispívat k eh, těmto tématům z hlediska našeho výboru. Tak především tady máme i klinické eh, zkoušky eh, humánních léčivých přípravků. To je pro výbor Envy. Naším zpravodajem je Christian Busoy, který je expertem v oblasti zdravotnictví a já mu velice brzy dám slovo. Tedy chtěl bych, ale vidím, že tady není, takže paní Legrip to za něho převezme. Děkuji. A vidím, že další stínoví zpravodajové tady nejsou. Paní Šaldemoza tady není, ne, ne, nevidím tady nikoho. Nicméně musíme se do toho pustit. Takže, a vidím, že jsou tady i zástupci komise, takže ano. takže já nevím, kdo bude eh, hovořit s eh, paní Rýs, pan to bude dobře. Takže nejdříve Christian a potom tedy dám slovo vám. Děkuji, pane předsedo. Jde o první debatu a myslím, že budeme mít eh, další příležitost k debatě nad pozměňovacími návrhy. Eh, takže to bude příležitost pro stínové zpravodaje další kolegy a jejich příspěvky ke zlepšení tohoto nařízení. Myslím, že jde o významný legislativní akt, poněvadž abychom eh, podporovali eh, vývoj v Evropě, musíme zjednodušit a podpořit klinická hodnocení, klinické zkoušky. Eh, je třeba eh, také toto promítnout do systému sociálního zabezpečení. Je to důležité v té souvislosti, že v loňském roce jsme hovořili o horizontu 2020, o směrnici pro transparentnost a nyní je čas tedy na klinické hodnocení přípravků já jsem rád, že komise předložila příslušný návrh, ale je pravda, jak se tam píše v jejich dokumentu, že současná směrnice zcela nenaplnila očekávání. A je to částečně eh, částečná příčina, eh, o pok- příčina poklesu eh, klinických hodnocení o 25 za posledních pět let do roku 2011 nový, nové nařízení, která má nahradit současnou směrnici, eh, má zjednodušit zjednodušit celou situaci v Evropě a eh, výzkum obecně. Já tedy jsem rád, že komise toto předložila. Vím, že tomu předcházely široké konsultace a ty se promítly do konečné podoby návrhu. Eh, Většina zúčastněných se totiž vyjadřuje, že jim tento návrh velice vyhovuje. A je to také potvrzeno tím, že zde máme poměrně málo pozměňovacích návrhů, které se jenom týkají eh, lepšího vyjasnění určitých aspektů, ale v žádném případě nemění vyznění té, tohoto nařízení. Jsem také rád, eh, že se přistoupilo k formě nařízení místo směrnice, to bude tedy jednodušší z hlediska naplňování. Já zde mám nějakých 6-7 důležitých aspektů. Za prvé EU portál. Dříve jsme tady měli myšlenku centralizovaného postupu a my si myslíme, že všecko má tedy své i nevýhody, takže myslím, že ten jednotý evropský eh, portál pro klinické zkoušky je velice dobrý kompromis. A je to, myslím, asi ten největší a nejdůležitější změna, ke které došlo. Eh, výrazně to zjednoduší celý postup a také eh, mezinárodní klinické zkoušky se tím zjednoduší rozdělení na dvě části a to se týká také posouzení. První část je spolupráce členských zemí a týká se eh, těch věcí, kde můžeme mít společné eh, posouzení, pokud se týče očekávaných přínosů, eh, rizik a podobně. A pak je druhá část, která se týká těch, řekněme, národnějších aspektů a to si bude dělat každý stát sám. Tady je důležité vyjasnit, že eh, když tedy budeme mít eh, jenom tedy dohodu na první části, pak můžou už začít klinické zkoušky a nebudou tady žádné další podmínky a posudky. Pokud se týče eh, etické revize, o tom se hodně hovořilo a je pravda, že v textu se tento pojem výslovně nevyskytuje, ale to neznamená, že mm, posezování z etických hledisek eh, by tady neměl být, nemělo být. Já tedy eh, navrhuji článek, eh, které, ve kterém se bude říkat, že posouzení části 1 a části 2 bude obsahovat také etické aspekty. Já zde nehovořím o etických výborech či komisích, poněvadž to bychom potom zase komplikovali necháváme to tak, aby si to členské země zorganizovaly podle svého, ale každopádně budou termíny a v nich musí být také etické posouzení. Eh, pokud se týče termínu, autorizace klinických zkoušek, tak to bude samozřejmě záležet na kapacitě, ale eh, měl by tam být nějaký limit. V současné době to trvá poněkud déle a tady eh, v jiných státech USA a Kanadě to dělají do 30 dnů, čili já jsem rád, že toto nařízení všechny procesy urychlí a také urychlí rozhodování v členských zemí. Eh, Prušnost, flexibilita, hm, to tady musí být zachováno do určité míry v tomto nařízení eh, Text ovšem není zcela jasný, kdy je možné žádat o eh, multinárodní klinické zkoušky, čili já myslím, že eh, takovéto eh, žádosti o rozšíření klinických zkoušek do nové členské země je možné teprve poté, eh, co eh, rozhodnou všechny stávající členské země. Nová členská země by měla být eh, přidána pouze v době, kdy tedy dochází, probíhá proces to schválení nebo modifikace. Takže podstat, Dále eh, důležitým eh, tématem jsou eh, určité populace, poněvadž může se stát, že, nebo stává se, že určité choroby jinak postihují muže a ženy třeba, nebo různé věkové kategorie. Takže pokud je lék určen pro určitou cílovou skupinu, mělo by se to reflektovat taky v příslušném klinickém hodnocení a těchto zkouškách a všechno by mělo být řádně ohlašováno. Dále vítám kapitolu 5, zejména o v otázce informovaného souhlasu. To znamená, že lidé, kteří se chtějí účastnit klinických zkoušek, eh, musí eh, nejdříve prohlásit, že byli informováni a že s tím souhlasí. No a na závěr bych eh, eh, se chtěl vyjádřit k tomu citlivému tématu transparentnosti. Eh, určitě mnozí kolegové se tím zabývají. Já navrhuji žádné, nenavrhuji žádné rozsáhlé změny k textu komise, ale jenom chci zmínit otázku veřejného přístupu k údajům, včetně údajů o klinických eh, zkoušek. Je třeba eh, posoudit, nakolik je vhodné a nakolik je oprávněné užívat tato, tata, tato data eh, v režimu důvěrném. Mnozí stakeholders z akademické oblasti žádají plný obsah těch neupravených dat, tedy přístup k ním v plném rozsahu je důležité, aby tedy eh, abychom nalezli vhodnou rovnováhu mezi tedy zájmem výzkumu a zájmy komerčními. Z tohoto důvodu uvítám veškeré návrhy, které by se týkaly této otázky transparentnosti. Eh, jsou zde ještě další otázky, které jsem nezmínil, ale já bych chtěl nechat prostor také eh, k úvahám pro stínové zpravodaje a můžeme se k tomu vrátit, tedy pokud bude třeba eh, na dalších debatách. Nyní mám prove, tedy navrhnout časový průběh nebo později. Ano, ano, ano, takže řekněte to, ať se k tomu mohou další vyjádřit, prosím. Já tedy navrhuji, aby pozměňovací návrhy termín plně byl 31. let 2013, poté eh, bychom je mohli projednat 20. Eh, nebo 21. února, to je dohodnuto se sekretariátem, poté eh, jejich další poslední 20. Eh, tedy v tom eh, únoru a eh, hlasování 1. března, poněvadž další výbory budou hlasovat v dubnu a samozřejmě bude záviset na výsledcích a pak se stanoví termín pro projednání na plénu. Čili pozměňovací návrhy prosím do konce ledna. Ano, děkuji vám za velice expertní a rozsáhlé posouzení. A nyní paní Legrip za pana Živána. Ještě někdo, prosím? Pokud ne, tak potom dostane slovo komise. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Budu tedy hovořit za kolegu Filipa Žuvána, který je stínovým zpravodajem za naši skupinu, tedy za EPP. Především úvodem bych ráda řekla, že Filip Juvin podporuje návrh Evropské komise. Především vítá myšlenku, že by se jednalo o nařízení, nikoli o směrnici, tedy platilo by to povinně a přímo. A následně by toto nařízení zajistilo jednotné prosazování této právní úpravy po celé Evropské unii. Kolega také vítá snahu harmonizovat, standardizovat a zjednodušovat, což bere určitě v úvahu určitou slepou uličku, do které se dostal klinický výzkum v Evropě, který je zatížen administrativou, neustále se snižuje počet žádostí o registraci, počet účastníků, a dochází k přesouvání klinických studií jinam. Obecně kolega Juvin zcela podporuje návrh stanoviska pana zpravodaje Bušoje, jak co do ducha, tak co do formy. Teď pokud dovolíte, pane předsedo, pár podrobností k pozměňovacím návrhům kolegy. Nejprve, co se definic týče. Změna definice klinického hodnocení. Tady musím říct, že je trochu problém s francouzskou verzí, což je dosti škoda. U samotné definice by bylo dobré, aby tam nebyly překladové chyby, protože to může mít dopad na používání tohoto nařízení. Teď, co se týče osob, které nejsou schopny udělit souhlas, tady si musíme uvědomit, že to máme definováno v různých částech a v jiných státech jinak. U nás eh, se na to díváme spíše právnicky, tedy ve smyslu, že se jedná o osoby nezletilé nebo osoby, které nejsou schopny eh, poskytnout díky třeba postižení kognitivnímu a souhlas. Takže ve francouzském právě takto rozlišujeme dvě kategorie osob, které nemohou udělit souhlas. S tím, že v nařízení to máme trochu jinak a bylo by to potřeba snad vyjasnit. Teď, co se týče kategorii klinických hodnocení. Kolega Živám podporuje strategii Evropské komise v tom tedy, že bychom měli dvě kategorie klinického hodnocení a následně vigilance a monitoring je potřeba přizpůsobit riziku. Kromě toho, kategorii klinického hodnocení neintervenční nebo slabě intervenční chce nahradit nízkorizikovým klinickým, hodnoce, klinickým hodnocením. <clears throat> Odpovídá to celkovému cíli eh, tohoto nařízení, aby tedy evropská právní eh, úprava vycházela z dodaného rizika. A druhým cílem je sladit toto nařízení s úmluvou VHO, kterou ratifikovalo většina členských států Evropské unie a v této úmluvě se také definuje toto minimální riziko. Teď, co se týče zranitelných osob, tak nařízení se nezabývá klinickými hodnoceními u těchto osob. Jedná se třeba o těhotné ženy anebo osob, e, osob e, zbavených svobody. A kolega Živan tady chce předložit eh, pozněvací návrh, na základě kterého by členské státy mohly mít přísnější pravidla, která více budou ochraňovat tyto zranitelné osoby. Teď, co se týče urgentních klinických hodnocení, tak Filip Živán velmi vítá toto ustanovení, které umožní jiný postoj v případě, že by třeba daná osoba byla na základě nějaké vaskulární příhody a mozkové příhody anebo jiného důvodu eh, v situaci, kdy potřebuje okamžitou lékařskou pomoc. Takže tam vlastně by se dal, dala výjimka z toho předchozího souhlasu. Tu už konec konců máme od roku 96 a ve Francii od roku 98. A kromě toho také předloží pozněvací návrh, jehož cílem bude zrušit podmínky, na základě kterých by tyto urgentní klinická hodnocení mohla být použita pouze v případě, že se jedná o minimálně invazivní nebo minimálně riskantní klinické hodnocení. <clears throat> Takže v tuto chvíli máme určité ustanovení v nařízení, které by vlastně bylo krokem zpátky, protože eh, u nás eh, ve stávajícím právu se to týká pouze eh, inovativních produktů. Teď, co se týče etických komisí, na samém začátku byl kolega dosti rezervovaný v této oblasti, ale teď podporuje obecnou strategii Evropské komise, která chce dát členským státům povinnost eh, spolupracovat prostřednictvím jednotného portálu. Což znamená, že to poběží rychleji a takže eh, se ty žádosti budou dávat eh, ve standardizované formě a přitom členské státy mají velký manevrovací prostor pro svá národní ujednání. A navíc to podporuje princip subsidiarity a členské státy budou moci v, jedné, v první a v druhé části řídit systém po svém a můžou tedy mít buď to národní kompetentní úřady, anebo eh, etické komise, anebo oboje. To připadne eh, kolegovi celkem dobré. Je pravda, že zatím bylo velmi kritizováno, eh, že se při vyhodnocování klinických hodnocení dělí pravomoc mezinárodní orgány a etické komise. Říkali, že to znamená velkou administrativní zátěž. <clears throat> Filip Živan také chtěl připomenout, že Evropská komise nechtěla zrušit etické komise, nicméně chce, aby se respektovala zásada subsidiarity. S tím, že pochopitelně naší hlavní prioritou musí být ochrana pacientů. Kromě toho také podporuje návrh kolegy Bušoje, který má etické aspekty a etické komise zapracovat jako tato slova do návrhu nařízení, tak aby bylo jasno a a nedocházelo k nedorozuměním. Teď, co se týče hodnocení části 2 a odvolání, tak kolega chce pozněvacím návrhem dát možnost zadavateli odvolat se v případě, že příslušný členský stát odmítne hodnocení v části 2. A velmi rád by toto odvolací řízení zkrátil, tak, aby se povolování neprodlužovalo. Teď, co se týče hodnocení osob, které mají, eh, tedy školení osob, které mají eh, hodnotit tyto žádosti, tady kolega předloží pozměvací návrh, chce, aby polovina těchto členů byly lékaři medicíny podle eh, národní definice. A nebo budou mít dostatečné zkušenosti pro to, aby mohli působit v této vědecko-výzkumné práci. <clears throat> Teď, co se týče nové žádosti po odmítnutí žádosti první, tak kolega Živám podporuje článek 13 ve stávajícím znění, který umožňuje zadavateli eh, po stažení či, eh, či zrušení této, odmítnutí této žádosti podat novou žádost. S tím ale, že je potřeba říci, sdělit důvody. A změny oproti té předchozí verzi protokolu, která byla zamítnuta. Teď, co se týče transparentnosti, a tady už se dostávám skoro ke konci, pane předsedo, pan kolega Živan podporuje návrh Evropské komise, která má posílit transparentnost klinických hodnocení a chce připomenout, že užitečnost údajů pro, pacientu, pro pacienty je údaj, který berou v úvahu. Není potřeba všechny hrubé data publikovat, Navíc jsou to velmi často velmi citlivé údaje, které by se daly využít komerčně. Jsou to velmi delikátní data. Tady je potřeba k tomu přistupovat vyváženě. Na jednu stranu je potřeba, aby data byla spolehlivá a bezpečná, aby byla eh, ochráněn pacient. Evropská komise navrhuje, abychom eh, zhrnutí klinických hodnocení publikovali. Kolega chce, aby ta zhrnutí byla podrobnější, ve kterých by třeba jasně bylo řečeno, kolik, jaká je populace a podobně. A teď poslední bod, který chtěl kolega Živá, abych eh, vám sdělila. Eh, týká se to autorizačního postupu. Stejně tak jako kolega Bužoj, ani Filip Živá nechce změnit tento termín, protože je důležitý pro konkurenceschopnost evropského klinického výzkumu. Děkuji. Good. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát za velmi eh, dlouhé připomínky. Pan Živá a pan Bušoj na tom pracují, máme silný lékařský tým. A teď poprosím kolega kolegu Andrise Rise, který na DG Sango má, eh, má na starosti veřejné zdraví. Poprosím, aby odpověděl na některé otázky zpravodajů nových zpravodajů. Dám vám slovo a vítám vás také ve výboru. Thank you, thank you, chair. Eh, thank you, eh, Děkuji mnohokrát, panu, pane předsedo. A děkuji také za zajímavé názory. Doufám, že to bude takto dobře ve spolupráci s tímto výborem pokračovat, protože klinické hodnocení je trochu zasazeno do širší, širší uh, konkurenceschopnosti Evropy. A věda a výzkum jsou bez pochyby důležitou součástí naší práce, především vzhledem k tomu, že během posledních pár let Evropa přišla o 25 klinických hodnocení, které se dříve prováděly na evropské půdě. Kromě toho také doufáme, že doběhne práce na tomto důležitém nařízení ještě během stávajícího funkčního období Evropského parlamentu a že budeme schopni prokázat, že nám jde hlavně o ochranu pacientů, ale také o to, aby eh, mohly v Evropě probíhat klinická hodnocení. Jak říkal pan zpravodaj, stakeholdři, včetně akademické obce a organizací pacientů a profesních i farmaceutických organizací nás podpořili. Tady bychom se ale rádi ještě zastavili u dvou připomínek, které zmínil pan doktor Bušoj. První se týkala transparentnosti. To také zmínil ve svých připomínkách profesor Živa. Transparentnost u klinických hodnocení je velice důležitá. To vyznělo z řady veřejných rozprav. A je důležité, aby náš návrh byl v této oblasti ambiciozní. Připravujeme databáze a portál, ty musí být veřejně přístupné, ale zároveň jak říkal pan profesor Živá, nám jde o ochranu osobních údajů a zároveň ochranu citlivých eh, obchodních údajů. Týká se to třeba eh, přístupu, přístupnosti protokolu a toho, kolik informací můžeme zveřejnit eh, formou nespracovaných údajů, a kolik ne. Takže rádi také budeme diskutovat o otázce zhrnutí, které má být publikováno. Jak obsažné má toto zhrnutí být, kolik tam má být dat, dat, které jsou využitelné dalšími zainteresovanými stranami. Také jsem ještě chtěl tomuto výboru sdělit, eh, že na internetových stránkách jsme právě zveřejnili určité pokyny eh, spolu s Evropskou agenturou pro léčiva, které budou platit v této oblasti, s tím, že chceme použít podobný systém u budoucího nařízení. Takováto vodítka existují i jinde ve světě. Konec konců tato scéna je dosti globalizovaná, to tež probíhá eh, formou prostřednictvím FDA ve Spojených státech, kde mají registr takovýchto klinických hodnocení. Další důležitá otázka eh, jsou etické komise. Návrh Evropské komise, a tady chci zdůraznit, nemá za cíl zrušit etické komise. Respektujeme to, že v členských státech je situace složitá a že v této oblasti platí subsidiarita. Jak říkal pan doktor Bušoj, v některých členských státech je ten systém dosti komplikovaný a chtěli jsme členským státům nechat určitou roli v této oblasti. Evropská komise je ale také připravena v tomto návrhu vysvětlit toto určité nepochopení. Rádi si vyslechneme návrhy na lepší znění tohoto ustanovení, které nepovede k nepochopení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nevšiml jsem si, že chtěl přistoupit Adam Bělan za paní McCarthy, která je stínovou zpravodajkou. Vím, že máte připomínky, takže pokud chcete, tak můžete. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jste říkal, eh, hovořím za Emu McClarkin, stínovou zpravodajkou za ECR, která se omlouvá, že se nemůže dnešní diskuse účastnit. Rád bych učinil pár připomínek jejím jménem k této důležité zprávě pana Bušoje. EMA vítá návrh Evropské komise, kterým se bude revidovat směrnice o klinickém hodnocení a je ráda, že budeme mít možnost předložit stanovisko k této zprávě výboru ENVY. EMA se především domnívá, že ze stávající směrnice jsme se poučili v tom smyslu, že je potřeba, aby byly termíny jasně definovány a že musíme snížit náklady a administrativní zátěž podniků. Potřebujeme nařízení, které učiní klinické hodnocení v Evropě atraktivnější. A EMA proto velmi ráda vidí, že navrhované nařízení sníží administrativní zátěž pro výzkumné pracovníky a zadavatele, a to tím, že bude přístup založen na riziku, především u těch nízkorizikových klinických hodnocení, takže vlastně vznikne lepší prostředí pro jejich provádění. Kromě toho má EMA pár připomínek návrhu stanoviska. Za A je ráda, že se odkazuje k etickým aspektům hodnocení, jak máme uvedeno v pozměňovacím návrhu 11, návrhu stanoviska, nicméně domnívá se, že článek 7 není pro toto vhodným místem, protože tam se hodnotí pouze o hodnotí část 2. V některých členských státech klinické, tedy etické komise hodnotí i část 1 a proto si myslí, že je důležité, abychom v úvodním ustanovení měli takovýto odkaz nikoli v samotném článku. Co se týče, článk, co se týče pozměňovacího návrhu 14, tak EMA se domnívá, že tím, že změníme definici pacienta tímto způsobem, tak bude těžké, neli nemožné, najít vhodné pacienty, které, kteří jsou vlastně reprezentativním pacientem pro danou chorobu protože řada chorob eh, se vyskytuje velmi vzácně. A následně tedy nebude možné schválit provádění klinického hodnocení v Evropě. Co se týče pozměňovacího návrhu 19, tam se nahrazuje slovo severity slovem seriousness. Emma si není úplně jistá, jestli obě dvě slova odkazují k témuž. Slovo severity často odkazuje k něčemu, co ohrožuje lidský život. Možná, že by bylo potřeba, aby to vyřešili eh, právníci lingvisté anebo Evropská komise. Také by se ráda zeptala Evropské komise na ten portál, kde se mají předkládat žádosti. Funguje už ten portál? A nebo se bude jednat o nějaký nový portál? A pokud ano, tak pokud začne, tak kdy začne fungovat? Emma se domnívá, že Potřebujeme tyto informace, abychom byli schopni vyhodnotit praktickou část tohoto návrhu. A v neposlední řadě nám si nejsme úplně jistě, jestli harmonizace pravidel pro provádění nepřeshraničních klinických hodnocení a je opodstatněná. K tomuto bychom si rádi vyslechli další vysvětlení. E, zdá se, že není podložené tvrzení, že národní klinická hodnocení představovala riziko pro účastníky. Čiže provádění takovýchto klinických hodnocení se zlepší poté, co nová harmonizovaná pravidla vstoupí v platnost. EMA se bude těšit na spolupráci se spravodajem a s dalšími stínovými spravodaji a děkuji tímto za slovo. Uh, thank you very much, uh, Mr. Děkujeme, pane kolego, děkujeme. Kristiane Buzoji, chtěl byste to ještě zhrnout? na závěr, dále harmonogram a tak dále, ještě možná nějaké další body, než to uzavřeme. Velice stručně, pane předsedo, já vítám ty pozměňovací návrhy, které jsme se popsali, všechny připomínky, poznámky. Rád bych poděkoval rovněž zástupcům Evropské komise za kvalitní spolupráci. Rád bych rovněž poděkoval za tento velice kvalitní návrh. Těším se na spolupráci s tak významným profesorem, který má veliké zkušenosti v oblasti klinických testů, jako je pan kolega Žuben. A zároveň se těším, že je zde několik dalších kolegů, stínových zpravodajů, kteří jsou opravdu velice aktivní a kteří mají mnoho skvělých myšlenek, které by mohly vylepšit tento text. Obdržel jsem mnoho takových těch indikací, názorů na další návrhy, určité připomínky k těm návrhům, které já jsem již předložil v návrhu mého stanoviska. To všechno vezmu v potaz. když budeme zvažovat tyto pozměňovací návrhy, než se dostaneme ke kompromisním návrhům já samozřejmě připravím další připomínky k celému tomuto návrhu a ještě jednou bych vám rád poděkoval. Výborně, říká pan předseda, děkujeme. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této diskuse. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu na našem dnešním programu. Rád bych ještě jednou poděkovali komisi za to, že se k nám předala v průběhu dnešního odpoledne. Posledním bodem na našem programu je můj bod. Já jsem zpravodajem v podstatě pouze takové otevření diskuze ke stanovisku, které připravujeme k výboru TRAN. V podstatě je to návrh generálního ředitelství pro dopravu ohledně pravidelné technické prohlídky motorových vozidel. Vidím zde pana Švíta, mého eh, stěnového zpravodaje, nevím, zda je zde jako stěnový zpravodaj, nebo pouze si vyslechnout, nevidím tady žádné kolegy. Ano, budete zde vystupovat rovněž jako stěnový zpravodaj. Dobře, čili my dva v podstatě to zahájíme, toto téma, je to první příležitost, kterou máme k diskuzi ohledně tohoto návrhu. Já jsem již měl několik schůzek k tomuto tématu. Umožníme všem kolegům z DG Sanko, aby opustili místnost. So Mr. Schmidt and myself will launch the... Uh, Takže, my dva s panem kolegou eh, Schmidtem to zahájíme, toto jednání pan kolega Van de Kamper se rovněž chtěl zúčastnit, ovšem má tam nějaké problémy. Vítám zde kolegy z DG Move, já nevím, zda pan Onin je zde. Zdá se, že Pane kolego, je zde více, více eh, spolupracovníků z komise, což je neobvykle, možná, že i rada je zde zastoupená, uvidíme. Čili takových několik obecných poznámek na úvod. Rád bych řekl, že nebudu připravovat mou zprávu dříve než 20. února. Toto je taková první výměna názoru. Rád bych se zeptal, zda možná budeme mít i analýzu dopadu, to většinou děláme u těchto návrhů, ne vždycky u těch, u kterých připravíme stanovisko, to je pravda. Ovšem já jsem viděla takovou zprávu z naší jednotky, která se zabývá analýzou dopadu, rovněž to, jak se na to dívá rada ohledně nákladové efektivnosti a tak dále. K tomu se občas také vě, mm, k tomu se mm, rovněž věnujete. Tak možná byste k tomu mohli něco říci. Ovšem mám pocit, že vlastně to, na čem stavíte tento návrh pro harmonizované standardy, normy, dále ta nákladová výhodnost, podle mě jak se neodpovídá úrovni kvality, kterou bych já osobně očekávala. To je jen tak na úvod. Já jsem se podívala na jednotlivá data, mám pocit, že ta data úplně podporují to, jak ten návrh vypadá. A druhá záležitost je širšího charakteru. Já jsem se chtěla zaměřit v našem stanovisku na naši přidanou hodnotu vždycky a budu takto pokračovat. Samozřejmě, že budu rád diskutovat i se zpravodajem v gestorském výboru. Ovšem obecná poznámka, která je podobná u všech oblastí, Tí, které se dotýkají spotřebitele, a toto je samozřejmě otázka, která bude mít dopad na spotřebitele. Já si myslím, že bychom měli postupovat nesmírně obezřetně, opatrně, pokud jde o maximální harmonizaci pokud zde existují již uspokojivé systémy, jež poskytují kvalitní výstupy pro naše spotřebitele. Pokud jde o technické, technickou kontrolu vozidel, já pracuji na záležitostech v oblasti vnitřního trhu velice intenzivně a myslím si, že základ pro tu maximální harmonizaci, kterou zde navrhujete, podle mě zatím nebyl dostatečně prokázán, nebyl odůvodněn ve výboru pro dopravu, ale já bych se, o tom, se tomu věnuji ještě mnohem rozsáhlejším způsobem, spíše než my, ale v podstatě já v těchto datech která byla prezentována, nevidím nic o tom, co by podporovalo závěr, že u nás ve Velké Británii, kde probíhají tyto testy nezávislými eh, techniky, kvalifikovaní, eh, kvalifikované zařízení, že by teda tam musel, kde máme inspektory v této oblasti, že bychom měli nějaké mm, zásadnější, zásadnější čísla v nehodovosti než v zemích, kde testy probíhají pouze nezávislými testovacími eh, zařízeními, to znamená, že v podstatě mají jakýsi kvázi monopol. V tomto ohledu, pokud máte nějaká data, která by to podporovala já i britská vláda, bychom se na ně rádi podívali. No, spíše naopak. Já nevím, zda máte data, která by podporovala tyto závěry. To, že bychom zde měli takové malé nezávislé podniky, které by se věnovaly této oblasti, například v takových těch vzdálenějších oblastech, to je podle mě nesmírně dobré pro spotřebitele, protože mohou získat mm, vědomosti a povědomí o různých vozidlech, a zase náklady spojené s certifikáty, to nevím, zda rovněž, jak se podporuje důležitost nebo důvod pro rozdělení těchto aktivit. Některé starší, některá starší vozidla jsou v lepším stavu, pokud mají spotřebitelé přístup k těmto znalostem ohledně starších automobilů na trhu. to samozřejmě vyplývá pouze ze zkušenosti jednoho členského státu. Já to využívám pouze jako příklad. Kdybych se podíval na všechny členské státy, tak by to asi vypadalo jinak. Ovšem já prostě si myslím, že zde není důvod pro maximalizaci harmonizace. Já prostě chápu názory členských zemí v tomto ohledu. Jelikož členské státy a rada, myslím, že zde máme radu, oni v podstatě tak spíše mm, pomaleji mm, postupují v oblastech, které nejsou až tak atraktivní. Například ten transfer motorových vozidel, vy se o tom zmiňujete, to spadá do odpovědnosti našeho výboru. My jsme v podstatě neviděli nějaký pokrok na radě v tomto ohledu, proto ani my se tomu nějak aktivně nevěnujeme. Ovšem, co je neuvěřitelné v tomto konkrétním případě, je, že najednou, to se vám skutečně povedlo, komise, to, že rada reagovala na tento váš návrh předtím, než vůbec parlament zahájil práci na tomto dosie. Ta intenzita aktivit, kterou to vyvolalo na radě, je neuvěřitelná. Ovšem, podle mě to jasně poukazuje i na to, že ty obavy, které mají členské státy, jsou, jsou roz, velikého rozsahu, pokud jde o tuto maximální harmonizaci a vy dokonce jste to zveřejnili a kritizovali radu, údajně jak se rozmělnili eh, tento návrh na základě vašich informací, ne na základě toho, co tvrdí oni, rada. Já osobně si myslím, že byste měli trošku mm, si vzít odstup, počkat, zaměřit se na ty věci, kde by členské státy jimi mohly udělat nějaký pokrok, něco, co by přineslo přidanou hodnotu našim spotřebitelům. A v tomto ohledu bych rád obrátil vaši pozornost na tom a náš výbor se zabývá ochranou spotřebitele, nejenom vnitřním trhem, že v roce 2012 ta srovnávací tabulka hovořila o tom, že automob... to znamená eh, z druhé ruky, v podstatě Eh, byly na nejnižším místě, pokud jde o nějaké nehody, pokud jde o spokojenost. Já vím, že DG Sanko, spotřebitel, a vím, že DG Sanko se věnuje této problematice, chce to rozan- zanalizovat tato čísla. A další věc, o to už jsem se zmínil, potřebujeme účinné, přístupné, kvalifikované služby, které by se věnovaly eh, těmto automobilům z druhé ruky a já souhlasím s tím, ano, pokud jde o tachometry, o přetáčení tachometrů a tak dále. Dále je to zaznamenávání těchto tachometrů, těchto kilometrů a tak dále. Ovšem to není úplně neoptimálnější způsob. Ehm, zde v Belgii mají dobrovolný systém, kde se počet těchto kilometrů vždycky zaznamenávat, to znamená v každé etapě životnosti tohoto automobilu, kdykoliv probíhá nějaká technická kontrola a tak dále. A v těch zemích, kde jsou veliké eh, frekvence mezi těmito testy, technickými zkouškami, u těch novějších automobilů, ne, že by to mělo nějaký dopad na eh, použitá automobila, protože prostě je tam určitá propast mezi tím, kdy se získávají tato čísla, ovšem zde by mohlo dojít k velikému pokroku a ještě zde mnoho dalších oblastí. To, co je ovšem zajímavé, je, že například v Belgii, belgické úřady, lidé, kteří se využívají těmto eh, tímto biznesem říkají, že například spotřebitelé z Francie právě přichází do Belgie za účelem zakoupení těchto automobilů, protože prostě mají takový mm, pas, určitý dokument, certifikát, který jim zaručuje určité například mm, počet kilometrů IT a tak dále, čili určitě stav vozidla. Čili já prostě nejsem úplně přesvědčen o tom, že jste promysleli všechny tyto aspekty, myslím, že bychom se na ně ještě měli podívat. Náš výbor zpravodaj souhlasí s tím návrhem členských států, to znamená zamítnout eh, váš návrh na nařízení, protože prostě nechceme maximální harmonizaci v tomto ohledu. Já osobně s tím obecně souhlasím. Opravdu nejsem přesvědčen o tom, že by jsme to potom měli volat, nemáme zde zatím analýzu dopadu, nemáme dostatek dát, které by to podpořily. Čili já se spravodajem v tomto ohledu souhlasím. Spíše bych se přikláněl ke směrnici podporuji pana zpravodaje i v tom, abychom odstranili některé ty nepotřebné harmonizační ustanovení, včetně toho, o kterém jsem se před chvíličkou zmínil. Nejdůležitější v tomto ohledu, ta věc, na které se budeme věnovat, oblasti, kde máme konkrétní mm, odpovědnosti, pravomoci, to jsou technické záležitosti, technická kontrola, technické eh, informace, jejich přístupnost především eh, u například bezpečnosti v oblasti emisí, bezpečnosti a dále otázka emisí a tak dále. To je opravdu zásadní. Skutečné. To, co je opravdu důležité, je zajistit, aby tyto informace byly k dispozici i výrobcům a zároveň teda u těch zařízení, která testují automobily. Ovšem u homologizace to zatím tak není, pokud o tato data, mohlo by jít do nějaké omezenější oblasti nebo některé provozní záležitosti automobilu, které zatím nejenom ty, které se týkají kontroly emisí, ať už je tomu jakkoliv, musíme jasně řeč, musí být jasně řečeno, že jsou to data, která musí být prostě obecně přístupná. Váš návrh, podle mého názoru, pokud jde o hodnocení, Eh, těchto dat. To znamená, že by to mělo být k dispozici pro, ty test, pro ta testovací zařízení. To je nesmírně důležité, podle mého názoru. Ovšem, ta přístupnost, opravdu rozsáhlá přístupnost řekněme, těch toho mm, testovacího zařízení nové generace, pokud jde o dodavatele kvalitního zařízení. To je podle mého názoru nezbytné pro spotřebitele a zároveň nesmírně důležité, tak abychom podpořili investice, eh, vývoj těchto systémů. Eh, samozřejmě, čím eh, budou mm, více k dispozici, tím bude klesat mm, jejich cena, náklady a tak dále. A dále testování do budoucna samozřejmě mnoho těchto automobilů bude mít zabudovaný diagnostický systém. To znamená, že to budou zabudované systémy, které budou požadovány v automobilech, v nákladních automobilech, dále to je u motorek a tak dále ehm, ehm, členské státy. Pokud jde o velikost těchto jednotlivých automobilů, ehm, to znamená, aby i motorky například měly tento interní diagnostický systém zabudován a tak dále. Pokud to bude validován, pokud to bude fungovat, tak si myslím, že v podstatě bychom se už nepotřebovali další inspekce, například té ad hoc inspekce na silnicích a tak dále, pokud by tyto systémy fungovaly správně. Čili z technického hlediska já osobně se domnívám, že pokud tento elektronický systém bude fungovat opravdu řádně, tak v podstatě bude schopen poskytovat, eh, bude to vlastně tento diagnostický systém a umožní ochranu nejenom pokud jde o bezpečnost, ale například i kontrolu emisí a tak dále. I zvýší se rychlost testování, asi ty náklady samozřejmě nebudou klesat, jsou zde určité eh, eh, náklady, které prostě budou na stejné úrovni. Ovšem mohli bychom urychlit celý tento proces do budoucna. Čili všechny tyto aspekty podle mého názoru jsou důležité. Zároveň se musíme podívat na ty elektronické záležitosti, kontrolu, um, diagnostické záležitosti, Poslední záležitost. Eh, homolog, eh, data, která se týká i homologizace, výkon automobilů. Já osobně si myslím, že to testování by se mělo týkat výkonnosti daného automobilu v momentě testování. A zda to má veškeré ty charakteristiky, které se týkaly homologizace, to si myslím, že není až tak důležitý faktor. Samozřejmě, že tam mohlo dojít nějaké modifikaci motoru, ovšem pokud to splňuje veškeré požadavky a pokud ten diagnostický systém tam je v podstatě, pokud ten systém nebyl, nebyl, tam, nebyl tam proveden žádný zásah, tak nevidím důvod, proč by to nemělo získat technické osvědčení, pokud to splňuje veškeré požadavky, čili toto jsou opravdu důležité aspekty, které musíme vzít v potaz, podle mého názoru. Pokud je o harmonizaci, poslední záležitost, historické automobily, samozřejmě jsou zde určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Já osobně si myslím, že toto by mělo být eh, v odpovědnosti jednotlivých členských států, podobně jako ve Velké Británii. My jsme z toho vyjmuli všechna automobila, automobily, které jsou starší 30 let, prostě musí se tím zabývat majitel vzhledem k jejich věku a tak dále. Většinou mají málo na těch kilometrů, ovšem důležité je říci, že jejich povinnosti těchto ehm, majitelů se hmm. je zabývat se technickou způsobilostí tohoto vozidla, e, čili to je další, že je to teda jejich povinnosti, to znamená, že to je uh, Eh, důležitý bod. Já samozřejmě se podívám podrobně na celou tuto problematiku s panem zpravodajem, na to, kde bychom mohli přijít s předanou hodnotou. Ovšem mám určité již náznaky, dále eh, je to trh s ojetými vozidly, to je další záležitost, možná bychom to mohli propojit eh, s tím, co dělá DG Sanko s ohledem na otázky důležité pro spotřebitele. všem to, to není úplně propojeno pouze s testováním, technickými testy automobilů. Je zde mnoho otevřených otázek. Já nevím, zda pan Schmidt by se chtěl ještě věnovat této problematice několik bodů za vaši stranu a poté bych poprosil Evropskou komisi a ještě samozřejmě bych vám přednesl harmonogram. Replacing Twan Manders uh, here. Tak já promluvím uh jako náhradník. Eh, my jsme velice rádi, že v tomto výboru máme experta na motorová vozidla, jak nám právě ukázal pan předseda. Takže tolik tedy eh, úvodní poznámka, no a e, později vám budu moci říci, poněvadž právě zítra jedu na kontrolu se svým autem. Komise obecně předložila dobrý návrh a proto také pan Mandels, kterého zastupují, souhlasí. Je tedy proti harmonizovaným testům vozidel, ale je pro vzájemné uznávání. Čili tolik, eh, to, tolik ke smyslu jeho návrhu a komentářů. A určitě bude pokračovat eh, další debatou. Eh, osobně bych ještě chtěl říct si toto. My jsme u nás takovéto testování vozidel zavedli v roce 1963 a před dvěma lety to naše vláda privatizovala. A e, když jsem byl mladší a chodil jsem na tyto zkoušky, e, jsem si nemohl dovolit nové auto, to byla jako návštěva u zubaře člověk věděl, že prostě vás stejně na poprvé nenechají projít a že budete muset do servisu a všechno možné si nechat přeskoušet. Možná, že je to stejné i dnes, ale v té době to bylo tak, že člověk musel si to nechat úřadně, úředně schválit. Bylo to, byla to návštěva na úřadě. Dnes je to takové jednodušší, eh, možná podobné jako v Británii. Malcolm Harper hovořil o nařízení versus směrnici. A pan Manders také Eh, spíše dává přednost nařízením, ale já ne. Já si myslím, že historie nám ukazuje, zvláště v poslední době, že harmonizace mezi 27 či 28 eh, zeměmi by měla ponechat určitý prostor pro manévrování jednotlivým státům, eh, protože někde samozřejmě regulace je nutná, tedy nařízení, regulace ve formě nařízení jsou nutná, ale já spíš eh, říkám, že nařízení de facto neposkytuje prostoru pro to, aby eh, si to jednotlivé země zařídily třeba jednodušším způsobem. A to je argument ze strany spotřebitelů taky. Já musím říct, že ten návrh není nějak zvlášť lákavý, je tedy spíše nudný, ale eh, pro většinu Evropanů je to, myslím, eh, hlavní záležitost. Takže je to podle mě velmi citlivá záležitost. V této souvislosti je škoda, že nás tady opravdu tak málo ale eh, liberálové a konzervativci, eh, kteří převzali svět, tak eh, nám aspoň tady nechávají prostor pro nás samotné. Tak teď je otázka, jak na tu flexibilitu, to je opravdu těžko říct, jak já to budu dále sledovat, ale vrátí se to panu Mandersovi. Já bych chtěl říct, že třeba u nás eh, proběhla velká debata o nákladních eh, automobilech, protože tam přijíždějí nákladní automobily ze, eh, z Jižní Evropy a prostě způsob, jakým se se tedy eh, chovají na silnicích, eh, tak to prostě bývá to hodně, hodně kritizováno. A já jsem z jihu Švédska, to znamená, že když u nás přijíždí eh, přijíždí tedy loď a sjíždějí tedy z něho, sjíždějí z lodi na tyto nákladní vozidlo kamiony, tak já si říkám, pro boha, já doufám, že mají brzdy. A to je skutečně důležité, protože eh, fungování bezpečnosti na silnicích je samozřejmě eh, problém, které, který zajímá Evropany. A ještě možná jedna konkrétnější věc. I eh, také na mě se obraceli lidé s otázkami týkající se veteránů. Eh, takže tam se, eh, dříve jsme měli stáří 30 let, dneska se tam místo toho dává rok výroby. A opravdu je velký zájem na tom, aby právě veteráni nebyli touto legislativou nějakým způsobem omezovány. Já tedy velice rád budu sledovat další debatu a předám panu Mandesovi vše, co bylo řečeno. Děkuji. My se tady pokusíme nadále odpovědně řídit svět a já teď dám slovo komisi. A později se ještě dostaneme k řadě eh, bodů, které zde zasněly. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také, pane zastupující zpravodaji. Já myslím, že je dobře, že váš výbor se takto živě zajímá tento klíčový návrh. A my samozřejmě jsme rádi, že zpravodaj je také expertem na autem, takže já se těším na konstruktivní Eh, spolupráci, tak jak eh, jsme to už si vyzkoušeli v případě e což byla úspěšné téma. Ten návrh je velice důležitý v souvislosti s politikou celkové bezpečnosti na silnicích. A pro nás je velice důležité a velice nás obohacuje to, že s vámi budeme moci spolupracovat na tomto návrhu a e, že tedy zazní silnějším hlasem e, ten e, příspěvek, ten pohled ze strany spotřebitelů, který je stejně důležitý jako aspekt bezpečnostní. Já osobně bych souhlasil s panem předsedou, že bylo dobré, kdybychom uspořádali Eh, speciální zasedání, které se bude týkat posouzení dopadů, eh, které jsme provedli formou studie, protože samozřejmě svůj význam to má a eh, jestliže hovoříme o něčem, jako je právě bezpečnost silničního provozu, tak to je důležitá věc, ale těžko se to kvantifikuje. Takže se tím musíme zabývat. Ten návrh eh, vychází ze skutečnosti, že zde pořád eh, vycházíme ze směrnici, která je technicky vzato nějakých deset let stará. My jsme se mezi tím tedy naučili mnoho a e, je to prostřednictvím řady změn, ke kterým došlo mezi tím členských zemích, včetně tedy toho, že e, právě třetí strany, tedy ne stát, by mohly mít e, možnost, mohly mít pravomoc se tedy provádět tyto, tyto testy. My v žádném případě nechceme bránit členským zemím, aby svěřovali tuto odpovědnost eh, externím organizacím. Proč ne? Ale pokud tak budeme činit, musíme více než kdy předtím dbát na kvalitu poskytovaných služeb. A samozřejmě nejlepší je pravidelně aktualizovat ty minimální požadavky. A prosím, pokud máte dojem, že tato legislativa, tyto návrh má provádět maximální harmonizaci, tak ujistuju vás, že to tak není. My nadále fungujeme na základě stejných principů, jako je stávající legislativa, což znamená, že tady se má stanovit absolutní minimum pro to, aby vozidla mohla fungovat přeshraničně. A ten příklad, co jsme tady slyšeli před pěti minuty, mi tam byl velmi názorný. Takže skutečně přistupujeme k tomu odpovědně a mm, hodně e, se tady přihlíží z hlediska společného trhu na celou věc. My chceme zlepšit tedy to filtrování toho, co je minimální standard a tady můžeme navazovat na zkušenosti z, z různých členských zemí a na naše posouzení dopazů, dopadů, ale v tomto návrhu se obsahuje řada kritických eh, aspektů. Například to vzájemné uznávání, my jsme se to pokoušeli eh, zapracovat také soudní judikaturu do tohoto eh, kusu legislativy. A ta vazba k typovým zkouškám, a opět si říci, nevnímejte to jako povinnost eh, znovu nechávat eh, plnou eh, typovou eh, zkoušku provádět kdykoliv je na tom vozidle provedena menší změna. Ne. Tady jde jenom o to, zda ty zásadní části vozidla, jako jsou třeba brzdy, jsou v pořádku. Ty jsou důležité, že ano. A také samozřejmě je tady doprovodný návrh, aby výrobci služeb nám dodávaly eh, co nejrelevantnější informace. Mimořádně důležitým aspektem eh, z hlediska eh, boje proti podvodům a podvodníkům je velmi důležité pro spotřebitele a to tedy musíme takto řešit. Pokud se týče veteránů, tak eh, tady snad eh, navržená formulace snese určitou úpravu, poněvadž tady mm, to působí částečně falešným dojmem. Ale v podstatě o co nám jde, je větší flexibilita v současném režimu když je tady možnost tedy těch 30 let, ale to necháváme na členských zemích, ale zavádíme minimální pojistku v tom smyslu, že části díly musí být buď to originální nebo velmi blízké originálním dílům. Čili je to proto, aby se z těch vozidel nestalo pojízdné riziko. E, povaha testování, tak tady jsme naprosto neutrální. Velmi důležitý aspekt, o kterém jste hovořil, to jsou e, výsledky tedy toho porovnání, které jste provedli. E, to pro nás znamená opět takovou výzvu k tomu, abychom zdokonalili celý systém inspekcí, poněvadž e, určitě ta nejlepší garance, e, když si kupujete nové auto, tak to jsou certifikáty a vyhodnocení, které jsou provedeny na tomto vozidle. Čili já bych e, byl rád, kdybychom se pustili hlouběji do toho analytického materiálu, které máme a můžete počítat s naší plnou spoluprací a otevřeností, abychom, jak věříme, celou situaci dále zlepšili. Děkuji, děkuji vám za velmi konstruktivní odpověď a já myslím, že určitě se pokusíme zorganizovat takovou prezentaci, buď to tedy mezi stěnovými zpravodaji nebo v vašem výboru. A také vám děkujeme za Eh, to, jak jste nás ujistili v mnohých aspektech. Eh, každopádně eh, určitě nás, nebo chceme, abychom, abychom tady přidali určitou hodnotu k tomu, v tom práci, které, na které pracuje ten hlavní výbor. Já velice lituji toho, že Eh, jsem nemohl být eh, účasten slyšení, které bylo tento týden spořádáno, nicméně budu si muset eh, ty materiály dodatečně nastudovat. Každopádně určitě tam budeme věnovat velkou pozornost. Tak v současné chvíli je plán takový. Já bych chtěl napsat text do 20. února, pak 20. března o tom budeme debatovat. Pozdělací návrhy 25. března a potom 25. dubna to projednáme a rozhodneme v tomto výboru a to je předtím, než to bude projednávat výbor pro dopravu. Takže já děkuji, děkuji zástupcům komise, že přišli. Ano, skutečně doprava je velmi rozsáhlým tématem. Děkuji panu Šmitovi a tím se dostáváme ke konci našeho dnešního zasedání. Děkuji všem. Eh, výbor se znovu sejde v únoru, a to bude středa 20. Eh, od 15.30 a potom další následující den dopoledne i odpoledne. No a možná s kolegy z výboru dopravního eh, uvidíme, jestli eh, se bude moci pobavit na to téma. Takže já vám děkuji, děkuji také těm, kteří nás sledovali na internetu a končím zasedání.